platnost tohoto kandátu, eh, mandátu je tímto potvrzena. Eh, výbor pro ústavní záležitosti eh, navrhuje k článku 117 část 3 jednacího řádu v souvislosti s písemnými odpovědi navrhuje text, který máte eh, k dispozici v podkladech a na webu Seance on Direct. Připomínky lze podat až do zítřka, do zítřejšího rána do zahájení zasedání, pokud eh, najdeme, pokud bude alespoň 40 poslanců proti, bude se uplatňovat článek 211 a toto bude zrušeno. Výbor pro zahraniční věci rozeslal text eh,